Let's resume the, the meeting. Tak, budeme pokračovat ve schůzi, vážení kolegové. Tak, e, jsou zde kolegové, protože v sále jsou dva, já jsem třetí. So we have, uh, we now come... Tak, teď se dostáváme k diskusi o stanoviscích výboru AFET k absolutoriu, jednak Evropská služba pro vnější činnost a jednak Evropská komise za finanční rok 2018. Jako obvykle navrhuji, abychom to probrali společně. Na úvod mi dovolte říci, že co se týká Eh, absolutoria v AFETu, tak my máme ten delikátní úkol dohlížet nad tím, jak se utrácejí peníze Evropské unie. Zároveň musíme se vyhnout přílišnému zjednodušování, které by nezohlednilo specifickou podstatu vnější činnosti. Proto jsem velice rád, že pan zpravodaj, pan Mejmarakis, má eh, vyvážený přístup a byť poukazuje na určité problémy, uvádí tyto do kontextu. Bez dalšího zdržování bych ho rád poprosil, aby představil své návrhy stanovisek. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. V první řadě bych chtěl poděkovat sekretariátu a všem, kteří mi pomohli s těmito stanovisky. Děkuji také Evropskému účetnímu dvoru za excelentní zprávu. Evropská unie dnes čelí velkým výzvám v oblasti zahraniční politiky. A proto je zásadní, abychom byli jednotní a abychom byli globálními hráči. Abychom mohli využít své pozice v tomto ohledu. Co se týká menších zemí, jednu z nichž já zde v Evropském parlamentu zastupuji, chtěl bych říci, že i my chceme být součástí těchto zájmů, které budou hájeny. Je potřeba řešit eh, stále více úkolů, stále více kompetencí na financování. A proto je tak užitečný příspěvek do diskuse účetního dvora. Zastupujeme zájmy našich občanů, to je velká odpovědnost. A musíme se snažit zajistit, aby evropští daňoví poplatníci vnímali celý proces transparentně a viděli dobré výsledky. A to také zahrnuje nevládní organizace. Mezinárodní organizace musí účetnímu dvoru poskytovat dokumenty, jaké tento potřebuje. Vím, že spolupráce se stínovými zpravodaji a se zbytkem výboru bude velice plodná. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám. A teď, když se tak rozhlížím, tak dostane slovo kolega Andrulakis. Prosím. Děkuji vám mnohokrát. Vážení kolegové, budu stručný. Myslím si, že pan kolega odvedl skvělou práci v rámci tohoto stanoviska, těchto stanovisek, která dnes řešíme. Je zde několik velice důležitých bodů, co se týká absolutoria za rok 2018. Dovolte mi zmínit dvě konkrétní věci. Co se týká financování nevládních organizací, tady je velice důležité, abychom upozornili na to, že obecně vzato nevládní organizace nečelí problémům co do transparentnosti s výjimkou těch prací nebo těch organizací, které jsou financované prostřednictvím OSN, tady musíme žádat Evropskou komisi, aby vytvořila řádný rámec pro zlepšení v této oblasti. Zejména co se týče SVČ, bych rád řekl, že souhlasím s tím, co právě řekl pan zpravodaj. Je potřeba SVČ posílit. A to jak více lidmi, eh, nejenom lidmi z členských států, ale lidmi, kteří pracovali v těchto organizacích na mezinárodní úrovni. Jsem si jist, že díky zkušenostem pana zpravodaje, který pochází z Kréty a je teď v Bruselu, dosáhneme výsledků, jaké chceme. Děkuji vám. Děkujeme vám. Pakliže máme specialistu z Kréty, který řeší tyto problémy, tak to jistě vyřeší dobře. Hlásí se ještě nějaký další stínový zpravodaj nebo někdo jménem stínových zpravodajů, kdo by chtěl promluvit? Nevidím nikoho. Chtěl byste pane kolego, zpravodaj zareagovat na to, co zaznělo, nebo ni, nikoliv? Dobře. Tak pokud nechce vystoupit nikdo další, můžeme tento bod uzavřít. Přičemž termín pro pozměňovací návrhy je 10. prosince v 11 hodin dopoledne. Bod 18. Různé. Chce někdo zmínit něco do bodu různé? Nevypadá to tak. Příští schůze budou 16. prosince od 19 hodin ve Štrasburku a poté po novém roce 20. září 15 hodin a 21. ledna dopoledne a odpoledne. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. V posledních dnech dochází k velice dramatické situaci v Iránu. Ta situace se tam dost rychle vyostřuje. Možná bychom si mohli udělat příští týden diskusi o Iránu, přičemž naše služby by, tam, by nám mohly poskytnout více informací. Pokud vím, tak teď doteď bylo zavra- zabito více než 750 lidí a více než 12 tisíc bylo zraněno a nebo zatčeno. Ano, i podle mých informací jsou ta čísla bohužel eh, taková. Tamní režim je stále víc a víc represivnější. Je to v návaznosti na eh, demonstrace, které tam probíhají. Já tento váš podnět předám sekretariátu a uvidíme, co budeme moci udělat. Ale zapněte si mikrofon, pokud chcete něco říct. No, možná bychom mohli Irán probrat nejen kvůli tomu, co se tam teď děje, ale i řekněme, v regionálním kontextu, protože oni působí v Jemenu, v Sýrii, v Libanonu. Takže Irán to je poněkud komplexnější otázka. Každopádně to rozhodněte, ale myslím, že Irán by si to zasloužil. Ano, děkuji vám za tyto poznámky. Nic dalšího nevidím, tím pádem ukončuji zasedání. Děkuji vám všem, včetně tlumočníků a končím zasedání.